2012. Zápis a přijaté texty z 20. dubna 2012 eh, máte k dispozici. Ptám se, jsou nějaké výhrady k ním? Není tomu tak? Tím pádem je tímto zápis schválen.